A dostáváme se tedy o zprávě o Hongkongu 20 let po předání. A jako první dávám slovo panu zpravodaji Smyslovi, prosím. Paní předsedkyně, děkuji. Jsem rád, že mohu stručně přiblížit tuto zprávu. Stručně to zdůrazňuji právě nyní. Myslím, že je to příklad eh, dobré práce parlamentu. Eh, vnější kompetence EU jsou stále nové a eh, můžeme alespoň použít určité historické vazby našich členských zemí, abychom tedy informovali i široký svět o naší hodnotové politice a současně se nestát vězní eh, historie také bych chtěl přidat osobní doušku, je tragédií eh, pro mě, že právě nyní, kdy Evropská unie začíná v zahraniční politice promluvat jedním hlasem, se moje vlastní země začíná ubírat do izolace. Mám na, na místě Spojené království, ale eh, eh, Skotsko je jiná kapitola, budeme v kontaktu. Takže pokud jde o eh, Hongkong, eh, je již 20 let po předání Hongkongu Brity Číňany a mm, eh, také 15 let od přihlášení se eh, k systému nebo eh, principu, principu dvě země, jedna politika. Je důležité, abychom byli upřímní. Hongkong je skvělé místo, ale není vše dokonalé a systém jedna země, dva eh, systémy eh, jsou eh, mnohdy podkopávány a v tomto ohledu vyjadřujeme určitou kritiku. Myslím, že zejména v bodě P jsme dokázali nalézt určitou rovnováhu v odstavci T podporujeme eh, občanskou společnost v Hongkongu. Eh, je to eh, společenství lidí, kteří odvádí skvělou práci a očekávají naši podporu. Je skvělé, že jsme napříč parlamentem dostali nebo dosáhli takové jednoty. Vzali jsme v potaz dva pozměvací návrhy, například od GUE, pokud jde o daňové problémy a boj proti organizovanému organizovanému zločinu a praní špinavých peněz a e, chci poděkovat zpravodajům, e, sekretariátu a všem ostatním a doporučuji e, tento text parlamentu. Já děkuji vám a také děkuji za dodržení časového limitu a nyní mi je potěšením udělit slovo panu komisaři Andriu Kajtisovi. Ano, děkuji vám, vážení členové parlamentu. Hongkong je 14. největší obchodní partner EU ve výměně e, zboží a služeb. 2000 evropských firm je přítomno v Hongkongu. Evropská unie je druhým největším obchodním partnerem e, pro Hongkong po e, Číně. A před deseti dny byl náš kolega v Hongkongu a pozval eh, představitele Hongkongu, aby co nejdříve přijel na návštěvu do Hongkongu. Víme, že Hongkong je úspěšná oblast. Lidé v Hongkongu eh, chtějí, aby eh, proběhly reformy, aby zde byla skutečný, eh, skutečná reforma v oblasti voleb předsedy výkonné rady a členů legislativní rady. Jak správně řekl váš zpravodaj, princip jedna země, dva systémy je pod stále rostoucím tlakem Eh, nezávislost eh, soudnictví v Hongkongu je eh, spochybňována a odložila se reforma. Nesmíme zapomínat na případ pěti vydavatelů knih z roku 2015 a musíme řešit tuto velkou výzvu. Bohužel není to izolovaný jev je tady zpráva z doporučení, kde chceme zintenzivnit bilaterální eh, dialog s Hongkongem. Eh, před měsícem proběhla další etapa tohoto eh, dialogu. Důležité je, že princip jedna země, dva systémy je zásadně důležitý pro Hong, prosperitu Hongkongu, ale je také důležitý i pro Čínu, pro samotnou Čínu, pro růst a prosperitu Číny. Naše vztahy s Čínou jsou stále intenzivnější a to nejen v ekonomické oblasti, ale také v oblasti zahraniční politiky, v oblasti bezpečnosti. Je to velice otevřený dialog a náš, eh, naše poselství vůči Číně je tady velice jasné. Jedna země, dva systémy. Ta je i v nejlepším zájmu Číny. A eh, my chceme, aby tyto věci byly skutečně respektovány. Děkuji vám a zahajujeme rozpravu. Eh, nejdříve za EPP paní Dobravka Šujza. Děkuji. Ráda bych poděkovala panu Elenu Smithovi, panu zpravodaji za spolupráci a za podporu, kterou jsme měli. Toto je doporučení komisi, radě a také vysoké představitelce a proto bych ráda zdůraznila, že v naší zprávě uvádíme, že Hongkong je důležitým obchodním partnerem Evropské unie a přirozeně velmi podporujeme přístup jedna země, dva systémy a vysoká míra autonomie pro Hongkong. Eh, jak je to zakazeno v britsko-čínské deklaraci z doby před 20 lety. My jako Evropská instituce bychom měli eh, nabídnout podporu na všem našim obchodním partnerům. Víme, že v Hongkongu platí právní stát, že tam jsou zaručena veškerá práva a v této zprávě jsme chtěli podpořit eh, občany Hongkongu, neboť cílem je konečném důsledku liberalizovat i čínskou společnost. Plně respektujeme autonomii Hongkongu, což je důležité i pro naše dobré vztahy s Čínou, co se týče reformy volebního práva. Příští volby mají být plně demokratické, svobodné a transparentní. Ovšem je třeba hledět i na bilaterální dialog s EU a posílit ho, což se jasně projevilo i při našem hlasování v AFETu. A doufám, že zpráva bude podpořena i zítra při hlasování na plénu. Děkuji nyní pan Picula za frakci SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu zpravodaji za skutečně vynikající spolupráci. Tato zpráva je důležitým krokem pro další spolupráci s Hongkongem. 20 let uběhlo, 30 let je před námi a zásada jedna země, dva systémy je základem pro naše vztahy. Evropská unie má úzké vztahy s Hongkongem, je to důležitý obchodní partner, ale měli bychom také lépe spolupracovat například v oblasti vzdělání a výzkumu. Situace v Hongkongu. Tady vidíme, že Peking se snaží vměřovat vstupovat do situaci v zemi, například omezovat právo novinářů na eh, svobodu projevu a svobodu zpravodajství. Byli jsme svědky některých demonstrací v Hongkongu. Někteří v Hongkongu chtějí nezávislost, ale oficiální politika pro Hongkong je jedna země, dva systémy, což určuje rámec naší spolupráce. Rady, bych, pod, rád bych podotkla problematiku, podotkla problematiku daňových podvodů a apeluji na Hongkong, aby přijal opatření proti těm podnikům, které mají filiál své filiálky v Hongkongu a využívají takovéto praktiky. Já doufám, že zítra při hlasování i toto kolegové podpoří. Děkuji. A nyní pan Belder za EKR. Děkuji, paní předsedkyně. Před eh, touto rozpravou jsem v New York Review of Books z 21 prosince 2017, tedy jak si před eh, časem, dočetl, si přečetl eče, ese jedné novinářky z Hongkongu. Tam šlo o, za, o ochranu základních demokratických práv a všichni si stěžovali na podkopávání zásady jedna země, dva systémy, což je zásada, která, kterou Čína Hongkongu přislíbila. A Toto téma dobře popisuje i zpráva kolega Smithce. Dobře je to tam vyjádřeno. Tato zpráva, doufím, posílí postoj demokratických aktivistů v Hongkongu. Děkuji. Děkuji a dávám slovo panu Šedevanovi z GUE na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové. Já mám za to, že se komplexní a rozporuplné situaci v Hongkongu můžeme pouze eh, přiblížit s otevřeností. A ta otevřenost spočívá na uznání principu eh, eh, jedna země, dva systému, ale také na nutné kritice politik tlaky regionální a mezinárodních elit, eh, díky čemuž se stává Hongkong eh, nerovnou společností, charakterizovanou extrémním bohatstvím i bídou. Lidé tam trpí neuvěřitelnou krizi eh, na trhu zbyty a německá média o tom intenzivně nedávno formovali. Tato krize je podněcována také penězi eh, z daňových rájů. Mm, pokud vysušíme tyto bažiny, pak pomůžeme také lidem v Hongkongu a pak zpravodaj může vystupovat jako čestný eh, makléř eh, v této oblasti, ale ve stávající podobě zprávu nepodpoříme. Děkuji. Děkuji vám a Nyní dávám slovo opět panu komisaři Andriu Kajtisovi eh, za Evropskou komisi. Catch the Eye se nekoná. Prosím. Eh, děkuji, paní předsedkyně. Eh, toto byla velice užitečná rozprava jménem víc, místo předsedkyně paní Mogherini. Děkuji mnohokrát zpravodaji za eh, vynikající eh, zprávu a děkuji všem řečníkům za vystoupení. Ano, ukazuje to, že máme velký závazek vůči autonomii eh, Hongkongu, vůči principu jedna země, dva systémy. Vztahy mezi EU a Hongkongem se stále rozvíjejí. A to nejenom v ekonomické oblasti, ale také v celní oblasti, v inovacích, v technologii, v hospodářské soutěži, v bezpečnosti potravin, ve vzdělávání. Evropské podniky hrají klíčovou úlohu ve finančních službách, v maloobchodu, v distribuci, dopravě, logistice, což je všechno velice zásadně důležité pro Hongkong. Eh, vytváří to eh, nebo přispívá to k vytváření eh, dobrého prostředí po podnikání, podmínky transparentnosti, nediskriminace, svobody, které se musí udržet i do budoucna. A ještě jednou bych chtěl říci, že si komise velmi cení úlohy parlamentu v tom, že udržuje toto téma na své agendě. Já vám děkuji. A nyní e, na závěr má slovo pan zpravodaj. Já mohu být velice stručný, protože máme takový konsensus e, v naší diskusi, takže myslím, že zítra budeme mít velkou většinu pro e, schválení této zprávy. Myslím, že jsme tedy tento bod opravdu velice dobře pokryli, že je tady velmi dobrá vyváženost a já se těším na zítřejší hlasování. Ano, děkuji vám za tuto zprávu. A dostáváme se k